Srbska za rok 2015. Jmen za radu dám slovo panu Kondesovi. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, eh, pane komisaře. V našich vztazích se Srbskem v průběhu loňského roku došlo k významným krokům, které vrcholí eh, v otevření prvních vyjednávacích kapitol. To znamená, že přístupové jednání se stává skutečností. Máme tedy nyní eh, nové závazky a eh, je to v podobě ažního plánu srbské Eh, vlády eh, v legislativní oblasti. Eh, také máme první výsledky, které jsou jasné. Chceme brzy na, hned po začátku jednání otevřít kapitoly 23 a 24 a to vše bude souběžně s již probíhajícími kapitolami. Eh, již je otevřena kapitola 35 normalizace vztahu mezi Bělehradem a Prištinou a eh, pokrok zde je eh, velice zásadní. Přispěl k tomu usnadně dialog od srpna. Víme, že to není jednoduché a my vyzýváme Srbsko, aby si zachovalo svůj konstruktivní přístup. A rada bude sledovat tento postup pokrok e, v normalizaci vztazích, vztahu s Kosovem, s Kosovem, což musí probíhat paralelně s přístupovým jednáním. Zdá se, že Srbsko sehrálo velice konstruktivní a pozitivní roli, pozitivní roli při zvládání uprchlické krize a to znamená, že budeme chtít dále pokračovat v této spolupráci. Budeme aktivně posilovat a podporovat Srbsko technicky a finančně. Cíníme si eh, čím dál tím konstruktivnějšího angažma Srbska v regionální spolupráci. Eh, jeho role tedy zůstává centrálním prvkem stability v regionu. Srbsko je také partnerem v, v zahraniční politice eh, pro EU a také eh, v souvislosti eh, to platí se jejím předsednictvím OECD. Zabýváme se nyní spolu s výzvami v našem sousedství a to v souladu s evropskou společnou bezpečnostní a zahraniční politikou. Srbsko v Evropě je součástí naší eh, vize. Můžeme říct, eh, že naše politika rozšíření eh, skutečně přinášela plody. V Srbsku byla zintenzifikována legislativní zpráva, legislativní práce, zejména v oblasti boje proti korupci a organizovanému zločinu. V kontextu dosaženého pokroku věříme, že chystané parlamentní volby tento proces eh, nespomalí a že proběhnou podle mezinárodních standardů. Eh, čekáme a těšíme se na otevření dalších vyjednávacích kapitol se Srbskem. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo panu komisaři Hánovi jménem komise. Uh, Děkuji vám, pane, paní předsedkyně, pane ministře, a uh, vítám pana ministra Jochimoviče a jeho tým, kteří zde dnes zastupují Kosovo. Chtěl bych také poděkovat Davidu McAllisterovi za rezoluce ke zprávě o pokroku Srbska roku 2015. Myslím, že jde o vyvážené a celkové zhodnocení srbského pokroku, eh, přibližování se eh, Evropské unii. Srbsko učinilo výrazné kroky na cestě směrem k EU a mohu říci, že Srbsko skutečně učinilo hodně, neboť její jejím strategickým cílem je členství Evropské unie. Zavedl byl program ekonomických a strukturálních reform. Pokračuje vyjednávání v duchu eh, smíření a eh, eh, dobrých vztahů v regionu. Pokračuje reforma veřejné zprávy a posilování role právního státu Dále eh, dochází k normalizování vztahů s Kosovem, přičemž eh, klíčová dohoda, klíčové dohody byly dosaženy v srpnu lidského roku. Eh, velice dobrým dojmem na mě působí pozitivní a humánní způsob, jakým Srbsko a srbští občané zvládají ty nebývalé proudy uprchlíků při plném respektování hlavních hodnot EU. To vše eh, si vyžaduje mm, skutečně povzbuzení, eh, pozbuzení a uznání, eh, což jsme provedli v podobě otevření kapitol 32-35 v loňském roce. Srbsko eh, je nyní rozhodnuto pokračovat dále v reformách, zejména v oblasti soudnictví, boje proti korupci a organizační, organizovanému zločinu, eh, svoboda projevu, veřejná zpráva, ochrana nejzranitelnějších skupin a menšin a v oblasti ekonomické. Velice důležité pro Srbsko je eh, to, že pokračuje v konstruktivním přístupu a pokračuje dále v normalizaci vztahu s Kosovem. Toto by mělo probíhat eh, souběžně s přístupovým procesem eh, s cílem dosáhnout celkové normalizace a urovnání vztahu v daném vyjednávacím rámci. Eh, také se těším na příští krok a sice eh, otevření kapitol 23 a 24 týkajících se právního státu, právního prostředí. Eh, pan zpravodaj McAllister řekl, že by k tomu mohlo dojít v prvním poloti 2016. To je možné, bude to ovšem záviset také na schopnosti Srbska plnit vlastní závazky. To znamená také součástí toho je onen akční plán o Eh, nakládání s menšinami, jak byl dnes eh, předložen v Srbsku, pardon, v Bruselu. Měli bychom zároveň eh, být poněkud opatrní a neměli bychom klást na Srbsko požadavek, požadavky nad rámec vyjednávacího vyjednávání a evropského AKY. Také jsme zaznamenali oznámené chystané parlamentní volby v jejich přípravě a také po ustavení nové vlády. Doufáme, Srbsko zůstane věrné svým závazkům, reform a normalizace vztahu s Kosovem. Evropská komise hodlá nadále pokračovat Srbsko v nastoupené cestě. Děkuji vám. Děkuji vám. Tak a e, nyní dám slovo klíčovým řečníkům za politické skupiny. A bude to pan McAllister za EPP. Madam President, Paní předsedající, dámy a pánové, těsně před Vánoci Srbsko udělalo veliký krok ku předu směrem k přistoupení do Evropy. Dva roky po zahájení přístupových jednání a několik měsíců po uzavření nové dohody s Kosovem první kapitola v eh, jednání byla otevřena. Srbská vláda a, a ministr pro evropské záležitosti Eh, prokazují eh, závazek eh, pokračovat v evropském integračním procesu. A já bych chtěl zdůraznit čtyři body usnesení o Srbsku. Za prvé právní stát EU, vychází z právního státu. A jestliže stát respektuje právní stát, je to dobré pro jeho občany, podniky, stát, instituce i ekonomiku jako celek. Srbsko by mělo bojovat s organizovaným zločinem a korupcí, s odhodláním a, pros- a musí být garantované nezávislé soudnictví. Za druhé demokracie. Toto usnesení zdůrazňuje významnou roli parlamentu a e, fungování konstruktivní opozice, která je zásadní pro demokratickou společnost. Za třetí svoboda médií. Svoboda médií je nedílnou součástí demokracie, které lze dosáhnout Eh, nejenom přijímáním zákonů, ale také vytvářením příznivého prostředí pro nezávislá média. A za čtvrté regionální spolupráce. Regionální spolupráce, dobré sousedské vztahy jsou nezbytnou součástí procesu zemí západního Balkánu k směrem k Evropě. Závazek Srbska a snaha zajistit a podpořit regionální spolupráci a znovu usmířit západní Balkán je vítana. Poslední dohody v rámci bruselského dialogu představují významný krok kupředu směrem k normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem a obě strany nyní musí implementovat již dosažené dohody. A na závěr bych chtěl oslovit nizozemské předsednictví. Jsem přesvědčený, že kapitola 23 a 24 o právním státu by měla být otevřena co nejdříve, abychom pomohli Srbsku pokračovat na cestě k Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji vám. A další je eh, Tanja Fajon. Napredek, ki ga je Srbija naredila v preteklem letu. Vážení kolegové, pokrok, který dosáhlo Srbsko v posledním roce, eh, završeno eh, zahájením kapitoly o finanční kontrole a normalizací vztahu mezi Bělehradem a Prištinou, dokazuje, že stát se skutečně zavázal k tomu, že bude odhodlaně provádět reformy. My samozřejmě vítáme toto usnesení a také vyzýváme, aby kapitoly 23 a 24 byly co nejrychleji otevřeny, protože to jsou dvě určující kapitoly pro eh, demokracii eh, společnosti na základě našich zkušeností ze Slovenska si myslím, že je nesmírně důležité zachovávat dynamiku a tempo těch jednání. Proto doufám, že předčasné volby neovlivní rychlost zavádění reform ve Srbsku. Srbsko potřebuje jasné a sjednocené stanovisko eh, na cestě směrem k Evropě. Potřebuje vůli všech svých občanů k tomu, aby vlastně dosáhli společného cíle a to znamená znamená moderní a ekonomicky silné Srbsko, které bude hrát roli lídra na západním Balkáně. Ale Srbsko nepotřebuje ani politizování, ani egoistické politické zájmy, které by byly nadřazeny zájmům společnosti. A kdo odpovídá za situaci, o nichž Jakožto bývalá novinářka si musím klást otázku, zda vlastně nevhodná prohlášení ministra o e, novinářkách, které vlastně se snadno Láněj vlastně je pouze e, takovou municí. Jsem znepokojená situací ohledně médií a novinářů. Určitě to není ta budoucnost, kterou bych si pro Srbsko přála. Musíme zaručit lepší budoucnost mladým Srbům a musíme předcházet tomu, aby eh, opouštěli eh, masivně zemi. Toto je téma, kterému budeme věnovat veškerou pozornost, protože mladí nesmějí ztrácet naději v lepší Srbsko a to určitě není to, co bychom chtěli. President, pan Tanok, Černá hora, já jsem spolupracoval s kolegou Mekanistrem a chci mu poblahopřát. Srbsko je v prvních fázích přístupového jednání, teprve v březnu skončil eh, screening, nicméně došlo k pokroku v celé řadě oblastí a eh, myslím, že můžeme optimisticky vyhlížet další pokrok i přes určité stresory, které vznikají v důsledku eh, množství uprchlíků a také díky zlepšení dialogu s Kosovem. Srbsko a Černá hora spolupracují, instituce mají potenciál bojovat proti přeshraniční e, trestné činnosti a kapitola 24, jak říká e, kolega, by měla být otevřena co nejdříve. Je to vítaný krok a e, existuje dohoda eh, o eh, omezení roamingových poplatků z roku 2015, která Eh, je a musí být implementována a eh, myslím si, že by měla srbská eh, vláda se soustředit na kapitolu 31, třeba otázce sankcí vůči Rusku. A Srbsko je klíčovým hráčem na západním Balkánu a je součástí také procesu stabilizace celého regionu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Ivo Weigl. Máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři pane ministře, je to pro mě velké potěšení, eh, že skupina ALDE může vyjádřit svou podporu Srbsku a jeho úsilí k tomu, aby splnilo podmínky eh, slaďování se s normami, které povedou eh, ze střednědobého horizontu k přístupu k Evropské unii. Vítám a děkuji panu kolegovi McAllisterovi za vynikající zprávu, stejně jako s novým zpravodajům. Nesmíme zapomínat, že každá země západního Balkánu, která chce přistoupit do Evropské unie, musí být hodnocena na základě konkrétních výsledků a že pokrok musí eh, být také příspěvkem k této evropské perspektivě. Vycházíme z principu, že právní stát je základem politiky rozšiřování Evropské unie, tak konstatujeme, že Srbsko již odvedlo hodně práce v, v oblasti reform eh, soudnictví a nemůžeme ignorovat tu skutečnost, že politika je příliš zastoupena v médiích a právě tato politická e, přítomnost, která je obtěžující právě v oblasti médií, takže musíme jednat tak, aby boj za svobodu médií se neomezoval pouze na e, propagaci stávajících vládní moci. Média musí být součástí demokratického procesu a nikoliv něco, co umožňuje vládnoucím silám eh, ukazovat svou frustraci a prokazovat svou dominantní pozici. Rádi bychom, aby Srbsko přijalo eh, priority v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky, protože Srbsko nemá jinou alternativu. Vítáme tedy pokrok také v normalizaci vztahů v Koso- s Kosovem a také toto bude záviset samozřejmě na obou stranách. Je tedy velmi důležité, aby Srbsko posílilo demokracii, musí být inkluzivní a to právě eh, musí jít proti soustředování politické moci. Pan Frunzulika? Vážený pane kolego, jsem přítelem Srbska, ale rád bych se vás zeptal, nemyslíte si, víte, Srbsko se musí v mnohem směru zlepšit, pokud se týče práv, eh, svobod a bezpečnosti národnostních menšin. A za druhé, co si myslíte o tom, že srbská vláda, jak možná víte, Eh, občas používá antievropskou retoriku. Nemyslíte si, že by se že by od toho měla upustit a snaží se také v tomto smyslu manipulovat veřejností? Eh, Já jsem ve svém vystoupení řekl, že Srbsko musí jasně prokázat, že stojí na e, naší straně, co se týče zahraniční politiky a bezpečnosti. A myslím si, že ani pro Srbsko, ani pro integrační proces není e, přínosné koketovat s, s moskevskou alternativou. Děkuji. A Nyní pan Hadži Georgiou. Eh, omlouvám se, říkání předsedkyně, pokud jsem vaše jméno nevyslovila správně. Vážení kolegové, země západního Balkánu si prošly v minulosti těžkou zkušeností, zejména v 90. letech eh, s válkou a krvé proleváním. Nyní je nová fáze, ve které je hlavním faktorem značné úsilí řešit problémy dialogem, nikoli zbraněmi. Evropská unie by měla tento proces podporovat a v tomto konkrétním případě by měla Evropská unie napomáhat dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Co se týče otázky Kosova, nemyslíme si, že Evropská unie si v této souvislosti může dovolit podkopávat úsilí o dialog. Vš- pokud eh, vzniknou jakékoliv rezoluce, eh, jejich zdrojem by měl být právě dialog mezi Prištinou a Bělehradem. Jako skupina podporujeme přístupovou strategii Srbska, ale nesouhlasíme s názory Evropské unie eh, vyjadřovaný v této zprávě ohledně se srbskou zahraniční politikou a také eh, se zákony, které by mohly mít eh, negativní dopad na eh, evropské sousedy. My chceme tedy podporovat tuto zemi pozitivním způsobem, eh, řešit velice obtížné problémy, zavádět právní stát, bojovat proti zločinu a pomáhat v boji s mm, politickou krizí. Děkuji. Nyní pan Šoltes na dvě minuty. Děkuji. Dobrý den vám všem. Nejprve bych chtěl poděkovat panu McAllisterovi za jeho zprávu, která je opravdu vynikající a také bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a spolu, za vynikající spolupráci. Myslím se, že toto usnesení, které se týká roku 2015 a pokroku, kterého Srbsko dosáhlo, je velice ucelená. Jsou tam popsány všechny důležité aspekty. Osobně se domnívám, že Srbsko skutečně dosáhlo velkého pokroku, což dokazuje zejména otevření těch dvou hlavních vyjednávacích kapitol a doufám, že srbská vláda nadále povede jednání se stejným tempem a stejnou dynamikou jako dosud. V každém případě je velice důležité, aby Srbsko zůstalo eh, významným hráčem ve vztazích eh, se západním Balkánem. Pokud vztahy mezi zeměmi v tomto regionu budou dobré, tak to vlastně bude užitečné pro všechny eh, sousední země a pro jejich rozvoj. Pan McAllister zdůraznil význam právního státu. Právní stát to je určitě skutečnost, která ovlivňuje všechno, stav demokracie, lidská práva, ovlivňuje nezávislost justice a mnoho dalších věcí. Nicméně je vždy možné eh, provést ještě další zlepšení. V každém případě vztahy s nevládními organizacemi se zlepšuje, zlepšují, ale pokrok ještě není dokončen. Společnost eh, ještě musí být zahrnuta ve vyšší míře do, do rozhodovacího procesu a také do médií a do eh, kontroly médií a situace novinářů je potřeba zejména novinářům zaručovat, eh, aby měli právo se volně vyjadřovat a svobodně vyjadřovat myšlenky, které se možná příliš nelíbí vládě a státním orgánům. Další důležitý bod. Srbsko hrálo velice důležitou roli také v imigračním procesu a přeji Srbsku hodně úspěchu na jeho další cestě do budoucna. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo tady eh, zmíněno eh, to, co souvisí s nadcházejícím eh, britským referendem. My jako Britové nejenom tedy závisíme na současných vztazích s Evropskou unii, ale také s tím, jak se budou vyvíjet další vztahy, včetně neokoloniálních ambicí. Co se týče Eh, migrační krize Velká Británie, Německo, Švédsko a další eh, velice zatížily Srbsko. A to se musí promítnout. Eh, dámy a pánové, já nemohu říci, jak bude pokračovat tato krize, ale tím, že se eh, naše hranice posouvají blíže eh, k Blízkému východu, to rozhodně ničemu nepomůže. Eh, to, co se nyní děje kolem Schengenu, dokonale ukazuje, jakou fraškou jsou Cameronova vyjednávání o úpravu vztahu s Evropskou unii. Já si myslím, eh, že eh, evropská, tedy britská budoucnost je jasná. Děkuji pan Schaffhauser na minutu a půl. Vážení kolegové, Srbsko má určitě poslání do budoucna se připojit k Evropské unii. I když úsilí ještě potřeba vyvět v oblasti boje proti zločinnosti, ale proč pokud tato zpráva eh, chce být vyvážena, tak akci proti eh, Srbsku a eh, a kosovském oblasti vlastně způsobuje určitá mafie. Je vlastně, je to ostuda pro zločiny spáchané proti lidskému, proti srbskému lidu. OSN se snaží vlastně provádět, odůvodňovat bombardování všechny chyby propagandy, aby vlastně se odůvodnilo neodůvodnitelné. Likvidace ek- ekonomiky země a jejího občanů. Eh, vlastně eh, ideologická eh, demokracie evropská dokonce zabraňuje lidem mluvit lže o Kosovu a o mafii, o mafii, kterou my jsme vytvořili ze z kriminálních důvodů a vlastně zbavili jsme srbská Zejména naše politika rozšiřování je ostudou pro evropského Alsasana. Místo toho, abychom vlastně ze všech těchto zemí udělali propojení mezi východem a západem, tak z toho děláme Eh, země, které bojují proti sobě ve prospěch západní dominance ve službách Spojených států. Vaše politika rozšiřování je antievropská. ugye képviselőtársaim is tudják hogy szerbiáról szóló jelentés van napirenden. Dámy a pánové, eh, toto zpráva se týká Srbska jenom abyste si toho byli vědomi. Nyní pan Epididios. Děkuji vám, paní předsedkyně. Srbsko učinilo výrazný pokrok ve svém úsilí stát se plnoprávným členem EU. Je to velice důležité v souvislosti eh, se těmi posledními těžkými rozhodnutími, například eh, politiku, která by se měla eh, sladit s politikou EU, také například vůči Rusku. Máme zde otázku autonomie Vojvodiny, eh, minulá traumata, vzájemné obvinování z, z, z válečných zločinů a tak dále. Proces přístupu do unie by měl jít ruku v ruce s normalizací dalších vztahů, zejména tady s eh, Kosovem, eh, odkud pochází srbský národ. Eh, jak můžete žádat, aby Srbsko plnilo všechny principy a přitom opak se toleruje Kosovu? Není tam rozdělení pravomocí, jsou problémy s ústavním s ústavním soudem. Máme zde eh, dvoji, eh, dvojí metr eh, na různé země. Ano, děkuji. Tolik tedy klíčoví řečníci, kteří hovořili jedn, hlasem za své skupiny a nyní jednotliví řečníci pan Preda. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poblahopřát kolegovi McAllisterovi za zprávu, která zdůrazňuje pokrok Srbska na cestě evropské integrace. Tento pokrok dovolil Srbsku otevřít první kapitoly eh, přístupových jednání 14. prosince a mě to těší. Je to důležitý okamžik pro eh, evropský rozvoj této země a chtěl bych v tomto kontextu říci, jaká je situace rumunské menšiny v Srbsku. Eh, Mekalistrova obsahuje významnou kapitolu ohledně ochrany menšin a já už k tomu předložil pozměňovací návrhy. Není to poprvé, kdy zmiňujeme práva rumunské menšiny. Tato práva se musí uskutečnit, ať už je to přístup ke vzdělání, k náboženské eh, službám a k parlamentu a tak dále. Eh, já jsem členem skupiny pro Bosnu a Hercegovinu a musím říci, že v Bělehradě jsou určité nejasnosti, které se musí vyřešit předseda vlády Vučič musí jasně rozhodnout, jestli eh, bude pro ruský eh, návrh referenda v Republice Srbské, anebo jestli se připojí k Evropské eh, unii, která se naopak snaží situaci odblokovat. A vítám tady také předsednictví rady, která 15. února dostane přihlášku uh, Bosny. Děkuji. Je tady otázka na vás. Vzhledem ovšem k tomu, že budete uh, hovořit později, tak uh, vaši modrou kartu nemohu přijmout, ale další slovo má pan Fleckenstein na dvě minuty. Frau Präsidentin. Vážení, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, pane McAllistere, přidávám ještě jedno blahopřání. Je samozřejmě jasné, že Srbsko toho má před sebou ještě hodně, ale pokrok, eh, který již byl dosažen, se přehlížet. A navíc eh, máme důvod být vděční srbskému obyvatelstvu a vládě za evropského ducha, eh, který prokázali v otázce uprchlíků. Když koncem roku byly otevřeny, koncem roku 2010 byly otevřeny první kapitoly, šlo především o kapitoly týkající se normalizace vztahu s Kosovem. To je správně, poněvadž eh, rozumné vztahy mezi oběma zeměmi, které budou také konstruktivní a budou obsahovat veškeré prvky mezinárodní spolupráce eh, jsou prostě pro vstup do Evropy nezbytné. Myslím si, a zaznělo tady několikrát, že nyní jsou eh, na pořadu kapitoly 23 a 24. Od zahájení eh, přístupových jednání s Černou horou Evropská unie chtěla, aby právě tyto kapitoly byly otevřeny jako první a uzavřeny jako poslední. Jsou to kapitoly, které eh, budou mít největší pozitivní vliv na eh, každodenní život lidí, jejich demokratické postavení a svobody. Nicméně eh, nic toho se nedá prosadit přes noc. Účast, úspěšná reforma znamená svobody, základní práva, otevření hranic a tak dále. A zde tedy komise by měla vést eh, politiku rozšiřování, která bude podporovat eh, tuto zemi a možná ještě více než dosud. Děkuji vám. Pani Tomašič na jednu minutu. Děkuji. Eh, první kapitola, kapitola při vyjednávání o vstupu již byla otevřena, ale nesmíme si myslet, eh, že by to znamenalo eh, velký obrat v srbské politice. Například ve vztazích k Chorvatsku eh, příliš nedošlo k velkému posunu. Stále nebylo uznáno, že Srbsko pro Chorvaty organizovalo válečné zátecké tábory a podobně. Členské země a jejich občané by měli být schopni věřit eh, sousedním zemím stejně jako vlastním bezpečnostním silám. Ale jak můžete očekávat, že eh, tomu uvěří chorvatské obyvatelstvo, jestliže se dosud nepodařilo úctít důstojnost válečných eh, obětí z nedávné války. Není dost dobře možné očekávat, Eh, že tato debata bude ignorovat bilaterální, bilaterální otázky, když jinak řešit nejzo, nejdou. Paní Tomašič, eh, modrá karta od pana Sanyho. Přijmete? Prosím. Pane Sany, máte slovo. Děkuji vám mm, Pani Tomašič, eh, samozřejmě eh, můžete eh, kritizovat Srbsko, samozřejmě. Já samozřejmě vám to neupírám, ale proces rozšiřování Unie již před pěti lety byl pozastaven. Možná, že právě toto je důvod, proč integrační úsilí v Srbsku zpomalilo. Nemyslíte si? E, pane e, Zámě, e, Chorvatsko nezautočilo na Srbsko, nýbrž naopak. A jestliže na někoho zautočíte, jste agresorem, což je třeba uznat a je napravit. Srbsko toto de facto ignoruje a předstírá, že se to nestalo. Přitom jsme měli stovky a tisíce uprchlíků a také eh, znasněny žen a tak dále. Já prostě myslím, že tady je třeba eh, zjednat eh, spravedlnost i pro Chorvatsko. Děkuji, není pan Jakovčík na jednu minutu. Děkuji, pana, paní předsedkyně. Srbští občané již dlouho očekávají zahájení přístupy v jednání s EU. A domnívám se, že toto, eh, proto je dobré, že eh, toto vyjednávání již začalo. Eh, znamená to hm, mocný impuls pro evropskou integraci Srbska. Já si myslím, že je třeba také ocenit srbskou roli v migrační krizi a je třeba ji také poskytnout příslušnou pomoc, poněvadž migrační krize ještě neskončila. Důležité je ovšem, aby se uznala práva menšin, a to nejenom chorvatské, ale třeba také rumunské, zejména v Sanžaku. Také eh, je nutné nespochybňovat otázku Vojvodiny Otázky soudnictví a soudy médií jsou rovněž důležité a jejich řešení přispěje k demokratizaci Srbska. Děkuji. Pan eh, eh, Carwell má modrou kartu, ale pane, vy jste hovořil na jednu a půl minutu. A pak se ještě další lidé snaží hlásit do Catch the Eye, čili ten, kdo už hovoří, nemá příliš mnoho šancí se tam dostat. Pan Meserič. Vážení kolegové, já se domnívám, že zde v parlamentu máme mnoho eh, výrazných důvodů, proč pokračovat a podporovat eh, přístupový proces Srbska. Myslím, že eh, Srbsko zaznamenal výrazný pokrok a chtěl bych také poblahopřát eh, zpravodaji k velice jasné a vyvážené zprávě. Jako přítel Srbska eh, ovšem musím zmínit jeden bod, který ale již eh, Charles Stanok zdůraznil, a to, že dříve nebo později kapitoly 30 a 31 bude nutno také otevřít. Jako historik chápu, že Eh, národy eh, tíhnou zcela tradičně k určitým eh, velmocem. A toto je otázka zahraniční a bezpečnostní politiky. Může se stát, že v Srbsku mohou být cíly, které se budou snažit podkopat současné současnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ale jsou to ty též síly, které jsou také proti rozšiřování. Děkuji a nyní pan Ferrand na jednu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, vážení kolegové. Já se vracím z mise v Chorvatsku, Bosni a Srbsku a chtěl bych právě říci, že Srbsko je velkým národem, nepodřízeným evropským národem. Vedoucí představitelé Srbska mají rádi Evropu, ale v Evropskou unii. Vedoucí představitelé Srbska chtějí Evropu, ale nikoli v Evropu radikálního islámu, tak jak se praktikuje v, Bos- v Bosně eh, srbští představitelé si přejí Evropu, ale Evropu, která respektuje národy, identitu proti vůli po separaci jako ve Vojvodině. Srbští představitelé si přejí mír, ale bez eh, záštity NATO. Přejí si evropskou integraci, ale Srbové nech, se nechtějí stát novým Kosovem. Takže my zde v Evropské unii pomožme tedy tomuto srbskému lidu, aby se stal skutečným evropským národem. Děkuji. Děkuji vám. Dokonce jste nám ušetřili 30 vteřin. A nyní pan Kukan. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře. Eh, blahopřeji Davidu McAllisterovi eh, k zprávě, která je vyvážená i objektivní. Blahopřeji také panu komisaři Hánovi eh, za to, jak vede Srbsko k otevření dalších kapitol vyjednávacího procesu a také eh, díky nizozemskému předsednictví. V loňském roce Srbsko otevřelo první kapitoly a to eh, přivedlo nás k novým očekáváním. Je to důležité pro celý západní eh, Balkán a sice je to signál, že integrační proces pokračuje. Srbsko dosáhlo výrazného pokroku v mnoha oblastech. Ovšem je jasné, že zároveň je třeba posílit demokratické instituce, právní stát a roli soudnictví, včetně eh, regionální aktivit a to především dialog s Kosovem. Navzdory dramatické situaci celá, celý region, podobně jako Srbsko, si potřebuje svobodnou eh, pestrou mediální krajinu bez politických tlaků. Migrační krize ukázala, že Srbsko je na tom v let, kterém respektu podobně jako EU jsme na jedné lodi a já věřím, že podobné postoje se prosadí také v jiných politických oblastech. Děkuji vám a nyní pan Howitt na jednu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž vítám otevření prvních vyjednávacích kapitol, včetně kapitoly 35 o normalizaci vztahů s Kosovem, kapitoly 23 a 24 o justici eh, a boje proti kriminalitě budou také otevřeny velice brzo a já v tom podporuji pana komisaře Hána. Domnívám se, že toto je správný přístup, jak čelit zhoršování situace v oblasti lidských práv, zejména tedy eh, posilování demokracie v souvislosti s právy opozičních stran demokratická práva jsou trošku ohrožena, poněvadž eh, například v roce 2015 bylo zaznamenáno 34 útoků na nezávislé novináře, z nichž mnozí byli označováni za cizí špiony. Pak je tady ještě další obtížná oblast. Pokud se týče společných vojenských cvičení mezi Srbskem a Ruskem. Jak si to máme vysvětlit? Ano, eh, Srbsko si zaslouží naší solidaritu, včetně eh, oblasti bezpečnostní, ale eh, to tež by mělo být obou strany, čili měli bychom otevřít trust fund pro uprchlíky. Ano, také je třeba, aby vše bylo součástí evropského řešení. Děkuji. A nyní paní Monika na Makové jedna minuta. Și eu vreau uh, Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně. Uh, co se pro blaho lidstva Srbska a nikoli pro blaho politiku. Tři politické aspekty. Novináři jsou zastrašováni ze strany politiku, je jim vyhrožováno, dokonce jsou fyzicky napadáni. A to vlastně se musí zastavit, protože demokracie neexistuje bez svobody tisku. Dále systém justice jsem si přes spokojená, že v Srbsku byl přijat akční plán pro reformu justičního systému, ale důležitější je uplatňování tohoto plánu. Pokud nebude se provádět vyšetřování a neskončí to odsouzeními, eh, těch biznismenů, těch oligarchů, kteří vlastně narušují tuto demokratickou eh, tranzici, tak vlastně to nebude důvěryhodné, bude to jen popsaný papír bylo dosaženo pokroku na cestě k, ke vstupu do Evropské unie, ale Srbsko musí vlastně revidovat svou politiku ve vztahu k Rusku a musí vlastně se obracet více k západu. Děkuji. Děkuji. A další řečník je pan Deli a máte eh, půl minuty. Děkuji, paní předsedající. David McAllister zase dokázal zdůraznit nejdůležitější témata, kterou, která jsou určující pro eh, proces integrace Srbska. Značný pokrok byl dosažen a první kapitola jednání otevřena. Je důležité také to, že Srbsko úzce spolupracuje s Evropou v oblasti migrační krize, kdy Evropská unie nezaujímala vždy jasné postoje a neříkala i Srbsku jasně, co od něj potřebuje. A Srbsko eh, jak si udělalo velký kus práce a ještě po práce čeká, ať už je to v oblasti demokracie, lidských práv, práv menšin a tak dále. A nadcházející měsíce budou období, kdy bude pokrok v této oblasti velice podrobně analyzován, proto aby mohla být dana zelená k otevření kapitol 23 a 24 eh, byla eh, přijatá celá řada slibné legislativy a akčních plánů, ale samozřejmě uvidíme, jak bude vypadat jejich implementace. Pro eh, srbské občany je to velmi důležité, protože oni očekávají právní stát, od eh, vstupu, budoucího vstupu Srbska do Unie. A etnická maďarská menšina potřebuje také, aby jí byly, eh, nebyly upírána tedy hm, základní práva a já tedy doufám, že bude srbská vláda pokračovat touto cestou. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Tank na minutu a půl. Děkuji. Eh, jsem rád, že jsme tady slyšeli závazek Srbska a zájem integrovat se do eh, Evropské unie a eh, ten závazek přináší zřejmě také své ovoce. Došlo k zahájení jednání v prosinci a to je dobré znamení. Srbsko již přijalo kroky k normalizaci vztahu s Kosovem a v dalších oblastech. Současně zahájení jednání, zah- otevření kapitol není to též, co je jejich ukončení a uzavření. Ještě to bude vyžadovat mnoho práce a já bych chtěl důraznit dva body. V září tohoto roku jsem, eh, minulého roku jsem byl eh, v Srbsku, a e, viděl jsem e, tam e, probíhat gay parádu a nezdálo se, že by policisté chtěli chránit účastníky v tohoto průvodu, protože ochrana skupiny LGBT je tam velice slabá. Svoboda médií, která je stěžení pro každou demokracii, je zatím vratká a lidská práva podle Human Rights Watch Report, eh, ať už se jedná o práva eh, novinářů a podobně, ještě potřebuje značný pokrok. Ale musím říci, že pan McAllister vypracoval velice vyváženou zprávu a já se těším na otevření kapitol 23-24 jako dobré znamení důvěry, ale také toho, že bude potřeba ještě na tom hodně pracovat. Děkuji vám a další má slovo pan Plenkovič na minutu a půl. Děkuji. Pane Konersi, pane Háne, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Mekalisterovi za velice dobrou zprávu o pokroku Srbska, zprávu, která obsahuje konstruktivní poznámky a také naše pozměňovací návrhy. Eh, zahájení jednání eh, o kapitole eh, o finančních otázkách a normalizace s Kosovem jsou významné kroky. Srbsko nyní musí reformovat svou justici a také celá kapitola bezpečnosti Eh, bude ještě vyžadovat mnoho práce. Eh, oceňuji eh, důraz kladený na svobodu médií a proces, který bude ještě hm, předcházet případnému vstupu do Unie. Dále je potřeba zvýšit ochranu hm, menšin, a potřebujeme, aby menšiny byly adekvátním způsobem zastoupeny ve státních strukturách a e, také e, si přejeme, aby e, jazyky menšin byly, mohly být používány v médiích a ve školách, které byly v minulosti uzavřeny. Dále je potřeba, aby byly nalezeny pohřešované osoby z 90. let a s spolupráci s ICTY a Eh, otázce eh, tedy eh, válečných zločinů, kde doufáme, že tedy k těmto otázkám dojde k jejich vyřešení během jednání. Děkuji a další má slovo pan Pavel. Děkuji, paní předsedající. Především bych chtěl ocenit zprávu pana Mekalistra o Srbsku. Jako předseda neformální skupiny Přátel Srbska a rumunský poslanec eh, jsem rád, že došlo k otevřením eh, článků 32 a 35, z nichž jedna se týká normalizace vztahů s Kosovem. To je důkaz eh, seriózního odhodlání Srbska v rámci procesu evropské integrace a já blahopřeji Srbsku k ke konstruktivnímu přístupu k migrační krizi v porovnání s jinými státy, ale myslím si, že Srbsko by mělo zvýšit své úsilí v oblasti ochrany menšin a jejich nediskriminování se zvláštním důrazem na školství, přístup k médiím a e, výkonu náboženství v těchto jazycích. Proces evropské integrace vyžaduje trvalý, trvalou politickou vůli a úsilí a oběti a proto je důležité, aby všechny evropské instituce ukázaly srbskou podporu a aby e, srbský proevropský lid viděl, že jejich, výsled, jejich práce přináší výsledky a jejich místo je v Evropské e, unii. A nyní pan Petrle. <clears throat> Děkuji, vážený pane komisaře vážení kolegové. Vítám s velkým potěšením pokrok, kterého dosáhlo Srbsko a který je uveden ve zprávě kolegy McAllistera. Ten, je to tedy začátek jednání a je to velký krok kupředu, který ukazuje, že Srbsko dodrželo své závazky. Doufám, že Srbsko i po volbách bude nadále dodržovat udržovat tuto línii, kterou si vytyčila a půjde dále cestou reform směrem k Evropě a totéž také, že bude udržovat dobré vztahy s Kosovem. Nechci zde polemizovat s těmi, kteří kritizují Srbsko, ale doufám také, že otevření kapitol 23, a, nebo že se brzy otevře kapitola 23, protože tam je nejdůležitější eh, pokud. Děkuji. Eh, pan Pikula má jednu minutu. Blahopřeji panu Mekalistrovi za skvělou zprávu. Eh, o pokroku Srbska od minulého roku. Některé ty mm, výsledky představují pokrok v oblasti právní, to bude samozřejmě ještě záležet na implementaci daného práva, dále pokrok v souvislosti s evropskou integrací. Zpráva také eh, odráží loňskou zprávu, kde samozřejmě z toho vyplývá, že je tam ještě mnoho co zlepšovat, svoboda eh, médií, zapojení opozice v demokratickém procesu, dodržování lidských práv, práv menšin. To všechno je součást úkolů, na které se musí Srbsko soustředit. Zahájení jednání eh, eh, je dobrým eh, signálem a e, očekáváme, že dojde k radikální změně celé řady odvětví této země. Srbsko potřebuje zlepšit vztahy se svými sousedy a vyřešit bilaterální problémy, e, jako jsou e, otázky válečných zločinů a další. Děkuji a nyní pan Tekeš. Mikrofon. Csak üdvözölni lehet, hogy egy nehéz év után tavaly decemberben végre já mohu jedině přivítat, že po dlouhém a namáhavém roce byly loni v prosinci otevřeny první kapitoly jednání o přístupu. Mm, byl bych rád, kdyby co nejdříve byly otevřeny další kapitoly 23 a 24. To ovšem znamená, že Srbsko bude muset převést, předvést skutečné výsledky eh, v oblasti práv eh, menšin, lidských práv a demokratických práv. Eh, ano, právě práva menšin jsou zde zmiňována. V minulosti některé přistupující země zažily od Evropské unie poměrně liberální přístup, příliš liberální a neměli bychom tutéž chybu opakovat v případě Srbsku. Hovořím nyní mimo jiné o e, rumunské menšině v Srbsku a já mám vysoká očekávání e, ohledně zlepšování situace v této oblasti v Srbsku. Děkuji. Děkuji, pane Tekeši. Pan Ludvigsen na jednu minutu. Pokud Srbsko bude fungovat jako otevřená a demokratická země. Eh, tím můžeme jenom všichni získat. Proto je důležité, abychom všichni hovořili jedním hlasem a abychom v Srbsku eh, získali stabilního partnera. Já vítám rozhodnutí srbského parlamentu, kterým se podpořila náročná reformní agenda vlády. Důležité je, aby tyto reformy byly dotaženy ještě před vstupem a pro nás je podstatné, abychom Srbsko podporovali, zejména v oblasti eh, svobody médií, eh, demokratických institucí a lidských práv. Toto všechno eh, je třeba ještě provést. A proto je nutné eh, poskytnout Srbsku nezbytnou pomoc, aby skutečně toto mohla dokázat. Děkuji. A nyní pan Kovačev. Evropská integrace Srbska bude garantovat eh, mír a prosperitu nejen pro Srbsko, ale také pro celý region. Pro tento účel, aby toho bylo dosažené, je třeba překonat dělící čáry v regionu. V Srbsku žije mnoho menšin. Eh, Bulhaři, Maďaři a další. A je třeba, aby všechny tyto menšiny mohly pokojně žít vedle sebe. Je třeba od Srbska žádat, aby se Eh, například vrátila název Carigrod a nikoli Dimitrovgrad, eh, tedy eh, pro město, které stále nese jméno po někdejším komunistickém pohlavárově. Také je třeba umožnit menšinám, aby mohli používat své vlastní jazyky. Je zde na vás modrá karta, pane Kovačeve, přijmete? Pane kolego, eh, já s vámi eh, v mnohem souhlasím. Eh, například pokud se týče jména Záry Brát. Chtěl bych se ovšem zeptat na toto. Za prvé, Srbsko by mělo garantovat práva své bulharské menšiny a měla by přestat zasahovat do jejich každodenního života a také eh, by měla být garantována práva celé bulharské menšiny eh, v Bulharsku. Myslím, že eh, to by mělo být podmínkou vstupu. Ano, samozřejmě. Srbsko má e, možná jeden z nejlepších zákonů, e, pokud se týče e, národnostních menšin, ovšem v implementaci těchto ustanovení jsou stále jisté nedostatky. Zdá se, že v některých oblastech jakoby sklouzávali zpátky k praktikám minulých období a jsou jakési příznaky toho, že například při policejním vyšetřování Eh, mají, zažívají různé eh, menšiny eh, mimořádné potíže, jako třeba bulharská menšina v Celibrodě. Děkuji vám. Je třeba připomenout, že modrá karta je tady proto, abyste mohli podávat otázky, nikoli činit prohlášení. Tak a nyní prosím paní Post. Děkuji vám. Při vyjednávání mezi EU a Srbskem jsou to právě lidská práva, které jsou vůbec nejdůležitější oblastí a které určí, nakolik budeme úspěšní při dosahování cílů v dalších oblastech. Jsou tady stále obrovské výzvy, které se týkají implementace protidiskriminační legislativy, zejména pokud jde o ochranu osob LGBT. Občanská společnost v Srbsku v současné době odvádí velice dobrou práci v této oblasti. Je velice důležité, aby byly nadále ve svých činnostech podpořeni a zapojeni do všech politických oblastí, které se týkají lidských práv na základě principu demokracie. Během delegace eh, AFETu v září loňského roku jsem poukázala na eh, zvyšující se násilí vůči ženám a Premiér tedy uvedl, že Srbsko musí zlepšit svou legislativu, aby lépe chránili ženy, které jsou oběti násilí, a to podle evropských standardů. Je třeba tuto věc eh, dále sledovat, protože to je důležitá bezpečnostní otázka. Pokud jde o menšiny, tak to je opět eh, zejména romskou menšinu, tak eh, tady je situace také znepokojivá, řečnice je přerušená. Předsednictví pan Guano má na vás modrou kartu, přijímáte ji? Paní poslankyně, pan Buano, prosím, má na vás Buanano eh, má na vás modrou kartu, nepřijímáte. Dobře, takže bohužel paní poslankyně nepřijímá modrou kartu. A dalším řečníkem je pan Poche. Ivan Minit. Eh, vážený pane komisaři kolegyně kolegové vztahy mezi srbskem a kosovem musí být nedílnou součástí vyjednávacího procesu o vstupu srbska do evropské unie. Eh, já jsem velmi rád že ta jednání byla zahájena právě kapitolou thirty five která se věnuje těmto vztahům. ale mám dotaz k minulému týdnu kdy probíhalo v bruselu eh, velmi zdlouhavé jednání mezi vysokou komisařkou mogheriniovou a předsedy vlád srbska a kosova a eh, my jsme se nedozvěděli příliš mnoho informací o tom jednání. mělo se týkat především implementace dohody o posílení statusu municipalit na severu kosova to je ta dohoda jejíž platnost pozastavil kosovský ústavní soud a která je velmi nepopulární mezi kosovskými obyvateli. Eh, mohl byste nám pane komisaři sdělit zda jsou nějaké závěry z toho jednání o odblokování implementace této dohody eh, eh, v kosovu a jakou roli bude hrát evropská unie dál při implementaci této dohody? děkuji. Pane Poche, přijímáte modrou kartu pana Buanana? Nikoli. Tak bohužel opět se to nepodařilo. Vyčerpali jsme seznam řečníků, dostáváme se ke Catch the Eye. Děkuji, paní předsedkyně. Pokračování eh, současného vývoje, eh, stabilního vývoje v zemi je důležité pro širší okolí země. Musím ovšem říct, že nejsem spokojena s pokrokem, eh, pokud jde o práva menšin, což je velice znepokojivé, zejména pokud jde o působení eh, médií v minoritních jazycích. Nejsou například podporovány učebnice v chorvačtině, chorvačtina není mu používána v politickém životě, což je v rozporu s mezistátní dohodou a evropským aky. Já žádám, aby Srbsko změnilo legislativu, která umožňuje Srbsku chovat se eh, taky jako by to byla homogenní eh, země a již další členský stát eh, Evropské unie. Myslím si, že by se měla také znovu eh, zvážit rehabilitace bývalého režimu z roku 2013. Tím, že se vyřeší nevyřešené otázky tohoto druhu, vyšle Srbsko jasný signál, že je připraveno přejmout AKY, pokračovat v integračním procesu a rozvíjet přátelské vztahy se sousedy sousedními zeměmi. Nyní pan Marias, děkuji. Děkuji. My se dostáváme k záležitosti zahraniční eh, politiky, která eh, vzešla po mm, rozpadu Jugoslávie, po jugoslávské válce. Nyní jsme svědky toho, že Některé regiony jsou stále mm, rozvrácené, došlo ke zničení infrastruktury, která nebyla doposavat obnovena. Jsme také svědky ekonomické nestability v Srbsku. A Evropská unie vystupuje pokrytecky, protože my žádáme okamžité dodržování evropských zásad a principů, žádáme uznání, de facto uznání Kosova ze strany Srbska, což tuto chvíli nemůže fungovat. Pokud jde o Srbsko a roli, kterou sehrává migrační vlně, tak to je příspěvek velice důležitý, který musíme ocenit. Děkuji. Hvala lijepo gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, gospodine ministre. Ja... Děkuji. I já chci vyjádřit svou podporu všem, kdo vystoupili v diskuzi pro demokratizaci srbské společnosti. Také bych chtěl poukázat na některé kontroverzní záležitosti v Srbsku, jako je privatizace médií. Média se koncentrují a to je velice riskantní pro svobodu projevu. Důsledkem toho je, že řada menšinových jazyků dnes není v médiích používána, jejich média byla uzavřena. Každá menšina má přitom právo být informována ve vlastním jazyce. To je jedno ze základních demokratických práv. Proto vyzývám Evropskou unii a Evropský parlament zvláště, aby sledovali situace v oblasti svobody médií. Paní Lunaček. Thank you, Chair. Commissioner, colleagues Děkuji, paní předsedající. Komisaři, kolegyně, kolegové. Chtěla bych eh, hovořit hlavně ke Kosovu, ale to bude za chvíli. Chtěla bych eh, uznat ovšem práci, kterou odvedla kolegyně Alester a také velký pokrok, kterému došlo v Srbsku eh, v Eh, řadě oblastí, například v oblasti boje s korupcí. To se mi zdá velice, velice zásadní. Je také dobré, že byly otevřeny dvě kapitoly z vyjednání s Evropskou unii, eh, protože tady se postupně rýsuje členství. Pak jsou tady dvě otázky, které bych chtěla zmínit, protože mi dělají velkou starost jako evropské občanky, občance. V dialogu mezi Srbskem a Kosovem je zakotven princip dobrých sousedských vztahů, jako v Evropské unii. To by znamenalo, že by Srbsko mělo podpořit snahy Kosovo, Kosova eh, připojit se k OSN a k dalším takovýmto organizacím a neblokovat toto úsilí, protože to je úsilím eh, podkrokového mezinárodního společenství. Takže bych ráda eh, v tomto směru apelovala ráda na Srbsko. Děkuji. Pan Kastalus je další. Děkuji. Eh, děkuji paní předsedající. Zpráva Eh, naší kolegyně Makalister se zabývá celou řadou témat. My je sdílíme. Eh, podpora justice, to je také oblast, ve které je situace závažná. Jsou tam různé politické tlaky. Dochází k diskriminacím celých kategorií, eh, které jsou slabší, ať už je to LGTB či jazykové menšiny. A pak je tady účast účast eh, opozice na politickém procesu. Tady ještě zbývá hodně co učinit. Eh, a zároveň je tady otázka vztahů s Ruskem. Proč je to něco, co je vnímáno jako určitá e, překážka a ne e, šance, možnost, která by nám umožnila možná znovu navázat dialog a e, vyřešit určité otázky, které jsou e, tak trochu e, Eh, v slepé uličce několik posledních let. Na jedné straně máme sankce, na druhé straně vyjednáváme Nord Stream. Měli bychom asi aplikovat zdravý selský rozum a využít této příležitosti. Nemusí se opakovat. Děkuji. Eh, já bych rád řekl, že co se týče zprávy o Srbsku, eh, tak bych eh, rád upozornil na pozici národních menšin. Národní rada zatím nebyla eh, doplněna podle požadavků ústavního soudu. Přitom tak mělo být učiněno do konce roku 2014. My bychom rádi apelovali na implementaci tohoto nového zákona tady prostě není dost pravomocí pro Národní radu a ta nemus, nemůže eh, správně fungovat. Ve sdělovacích prostředcích jsou menšinové jazyky eh, vyňaty z programace ve své zprávě se Evropský parlament domáhá toho, aby srbská vláda um implementovala mezinárodní úmluvy, ovšem eh, takováto žádost eh, ne, eh, stačí, zdá se. Měli bychom uplatňovat tvrdší jazyk vůči Srbsku v tomto směru. Děkuji. Paní Suiča je další. Děkuji. Nejprve bych chtěla skutečně vysoce ocenit eh, práci paní Alister. Ta zpráva je excelentní, obsahuje všechna témata, která jsme v posledních třech letech prodiskutovávali. Je tam také začleněno celá řada pozměňovacích návrhů, konkrétně od nás chorvatských eh, poslanců. Jsou eh, tady ovšem určité věci, které přetrvávají v tom smyslu, že Srbsko stále ještě má před sebou hodně práce. Co by bylo důležité, je, aby zahraniční politika srbská byla v souladu se zahraničními eh, eh, kroky a zahraniční politikou Evropské unie, konkrétně vůči Rusku. A pak je tady otázka referenda v Republice Srbská, která je podle mého názoru nepřijatelnou eh, iniciativou. Je tady otázka autonomie Vojvodiny a uznání kultury kulturní různorodosti a pak eh, eh, také je tady otázka osudu eh, osob, chybějících ztracených osob, zatím to ještě není vyřešeno. Pak je tady na řadě pan Šuho. Děkuji. Já si myslím, že nedávné kroky v oblasti oblasti vztahů mezi Srbskem a EU posílily směřování k integraci. Na druhé straně chce poukázat na situaci etnických a národnostních menšin v zemi. Během přístupových vyjednávání jsme se stanovali, stanovali dlouhodobý mechanismus, který stanoví nezvrat nepřekročitelná práva pro Vojvodinu a také posiluje pravomoci Národní rady a reguluje veškeré politické oblasti, které jsou považovány za důležité eh, pro národnostní menšiny. To je velice důležité, protože zkušenosti ukázaly, eh, že poté, co eh, země se stanou členskými státy, tak dojde ke zhoršení situace národnostních menšin, jak tomu bylo například v Rumunsku a Slovensku. Takže proto je třeba dbát na situaci ještě před přistoupením země. Například menšinový zákon, který byl eh, schválen v Rumunsku, nakonec nevstoupil v platnost. Evropská unie s tím nemůže nic udělat. Děkuji a nyní poslední Pan Bogovič. Děkuji vám. Já chci poblahopřát kolegovi Mekalistrovi za tuto pozbudivou zprávu. Srbsko učinilo významný pokrok a koncem loňského roku otevřelo 34. a 35. kapitolu a ukázalo se, že Srbsko je stabilním eh, partnerem a to je důležité eh, vzhledem k eh, migračním tokům a tomu, že uprchlíci nadále přechází přes jeho území a je to také důležité s ohledem na mladou generaci a EU by mělo Srbsku pomoci s hospodářskou reformou i před vstupní pomocí, která Srbsku pomůže tom, aby zlepšilo svoji infrastrukturu. Pak je zde řada dalších kapitol, například 24 a 25, ty se týkají právních reform. Tam byly určité obtíže v této oblasti, ale demokratizace srbské společnosti je nezbytná tak, aby vydlážila cestu pro úspěšné Srbsko. Děkuji a toto je konec prostupu každý AI. A nyní má slovo pan komisař Hán. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já vám děkuji za tuto velice zajímavou rozpravu, která odráží význam eh, procesu rozšíření co by klíčového stabilizačního faktoru v regionu a pro regionu vím o citlivosti bilaterálních otázek, kde je třeba vyvíjet další úsilí, aby byla překonáno dědictví minulosti. Jak už jsem uvedl v úvodu, musíme se postarat o to, aby bilaterální záležitosti nebránily přístupovému procesu. Část eh, postupu vyjednávání je také postupné sledování v oblasti zahraniční politiky EU a společné vojenské eh, cvičení s Ruskem v této ohledu nevysílá správný signál, co se týče eh, válečných zločinů, eh, jejich řešení v rámci mezinárodních standardů, to je pro nás velice důležité při vyjednávání. Budeme monitorovat implementaci kroků Srbska v kapitole 23 pro eh, náležité eh, nacháze, nakládání s podezřelými eh, přiměřenost trestů a ochraně obětí trestné činnosti. Důležitá je také ochrana minorit, to je také klíčové. Máme zde široký právní rámec a my monitorujeme jeho implementaci v Srbsku, zvláště v oblasti školství, vzdělávání, eh, užívání jazyků a přístupu k náboženským obřadům i médiím v minoritních jazycích. I zde budeme eh, monitorovat eh, postup Srbska při implementaci svých akčních plánů v oblasti právního státu i národních menšin. Všem vám děkuji za váš eh, příspěvek této cené zprávě. Velice vám děkuji. Děkuji, pane komisaři. A teď bych ráda dala slovo eh, panu ministru Kendersovi. Prosím. Děkuji vám paní eh, předsedající. Já bych za sebe rád vyjádřil upřímnou Eh, upřímné díky za tuto zprávu paní poslankyni McAllister. Mám takový dojem, že to byla velmi eh, užitečná debata. Srbsko je teď skutečně nastartované na správné eh, trase a především v oblasti justice se věci hodně zlepšily. Je tady otázka otevření kapitol 23-24. To bylo tady zmíněno v souladu s, touto, s tímto novým přístupem tak eh, otázky, které se vztahují ke kapitoli, kapitole 23 a 24, budou řešeny eh, v předstihu. Už jsme se o tom bavili eh, v radě a máme tady společné pracovní skupiny. Některé další státy by rádi viděli ještě větší postup v oblasti menšin. Ta zpráva, kterou Srbsko dnes, srbská vláda dnes předkládá v Bruselu, která se menšin týká, bude důležitým příspěvkem na této cestě. Pak je tady ještě nutnost řešit bilaterální otázky. Jak bylo řečeno v posledních závěrech Rady k Srbsku, Srbsko se zavázalo k intenzifikaci svého reformního procesu a celá řada z vás se také zmínila i o otázce nutnosti dalšího posilování justice, boje boje proti korupci a tak dále. Rovněž je e, třeba e, otá, e, řešit ochranu těch nejzranitelnějších skupin a to především Romů a efektivní implementace legislativy v oblasti ochrany menšin, sexuální orientace, genderu a tak dále včetně e, i ochrany životního prostředí. E, pak je tady otázka zhoršujících se podmínek pro, e, pro uplatňování svobody projevu. Někteří z vás se o tom zmínili, i toto otázku budeme sledovat. Komise také řekla, že se bude proaktivně zabývat tématem válečných zločinů. Takže v normalizačním procesu s Kosovem musí být Srbsko ještě aktivnější, i když došlo došlo k výraznému pokroku a pak e, je třeba, aby se e, Srbsko e, ještě v řadě otázek spojených s Kosovem k situaci postavilo nově. Budeme se o tom bavit za malý okamžik. Někteří z vás zmínili také zahraniční politiku. My velmi sledujeme v Evropské unii otázku slaďování zahraniční politiky kandidátských zemí s politikou vnější služby pro vnější činnost. Pak je tady otázka těch 65 souladu. Rusko ještě potřebuje sladit svou e, pozici e, v oblasti zahraniční politiky a politiky bezpečnosti. To bude také řešeno v rámci screeningu kapitoly 31. Jak víte, e, Srbsko se nepřipojilo k sankcím Evropské unie proti Rusku. To bylo také Eh, racionalizováno, jestli to tak mohu říci, eh, předsednictvím eh, Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě v roce 2015 v souladu s naším novým přístupem kapitoly 23 a 24 budou brzy řešeny, tak jak to také zpravodajka zmiňuje a s tím bych ukončil svůj příspěvek a děkuji za pozornost. Já chci poděkovat panu ministrovi. A je tady jeden návrh usnesení. Uzavírám rozpravu k tomuto tématu.